Well, colleagues, let's make a start um, on that after... Myslím, eh, kolegové, že můžeme pokračovat v naší odpolední schůzi. Jsem velmi ráda, že dnes máme Vláštní program s tématem humanitární pomoci. Název je Budoucnost humanitární pomoci a jsem velmi ráda, že tady máme jako řečníka pana komisaře Stylianidese, ale další význačné řečníky. Já to předsednictví eh, předám eh, svému kolegovi eh, Guerrero Salomovi, který bude moderovat celou tuto část naší schůze, ale na úvod bych chtěla také říci, že toto je naše poslední slyšení, tedy našeho výboru, ještě v tomto volebním období a jsme rádi, že jsme si mohli vybrat toto téma humanitární pomoci, to je něco, která nám velmi leží na srdci Měli jsme celou řadu velmi důležitých eh, akcí, například jsme se účastnili toho prvního světového humanitárního summitu, který se zabýval definováním postupů při poskytování humanitární pomoci. A také jsme společně řešili v posledních několika letech různé krize, se kterými eh, se Evropská unie musela vyrovnat. Ale nejprve dovolte, abych na úvod eh, dala hold dvěma lidem, panu komisaři Stranisovi, protože pro vás to je poslední návštěva na našem výboru, protože my už žádné další schůze ještě třeba mít nebudeme, takže bych vám skutečně chtěla poděkovat za to, že jste byl vynikajícím komisařem v těch posledních pěti let. Všechno to <laughs> začalo eh, ne Brexit, všechno to skončí Brexitem, ale začalo to všechno ebolou. Byla to krize, šíření eboli. Když jste se vy stal komisařem, hned se stal koordinátorem pro humanitární pomoc v této oblasti a pak to samozřejmě byla ta syrská uprchlická krize. No, možná, že bychom tomu ani eh, neměli říkat krize, protože krize to byla hlavně pro ně, ne pro nás. A my jsme dělali hodně pro to, abychom zlepšili osud uprchlíků v Evropě, ale i v jiných zemích a, a usilovali jsme o poskytnutí humanitární eh, pomoci, například pro Řecko, které bylo muselo tomu čelit nejvíce. Potom to byly další krize, Nigérie, Venezuela teď, eh, ale také Jižní Sudán nebo Myanmar. Vy eh, máte pořád co dělat tedy hned po této návštěvy musíte také odletět a já bych chtěla, aby v zápise z dnešního jednání bylo vřeno, že eh, jsme vám vyjadřili eh, naše poděkování. Já vím, že se určitě ještě někdy uvidíme, ale i tak jsem to chtěla formálně zaznamenat, ale potom jsem chtěla poděkovat Enrikemu, eh, Guerrero Salomovi, který byl naším stálým zpravodajem pro humanitární pomoc a který tady předkládal velmi praktické záležitosti a usiloval o spolupráci s panem komisařem, často cestoval do terénu. My jsme eh, byli svědkem toho propojení nebo těch souvislostí mezi rozvojovou pomocí a humanitární pomocí. Víme, že mnoho uprchlíků žije v těch táborech dlouhá léta a jde také o zajištění jiné než jenom té bezprostředně nutné humanitární pomoci. Jde tam například o poskytování vzdělání dětem v uprchlických táborech a další služby. Jsou to věci, o kterých eh, lidé ne vždy úplně přemýšlí a kolikrát mm, také ne, ale velmi výmluvně mi to připomněl Eh, uprchlík ze Somálska, který mi řekl, že strávil 11 let v uprchlickém táboře v Keni a že vlastně přišel o jakékoliv formální vzdělání. Hm, potom, když konečně po mnoha letech eh, získal azyl v Británii, tak eh, to dohnal, ale je velmi obtížné pro mladé lidi přežít ve světě bez možnosti se vzdělat. Takže ještě jednou vám oběma eh, děkuji a bez dalších eh, průtahů si jdu sednout tam dolů, abych sledoval vaše prezentace a předávám slovo Enrikemu, který bude předsedat eh, teď. A můžeme ještě jim oběma zatleskat za všechno, co dělali. Uh, Já budu mluvit španělsky, nebojte se, takže ti, kteří nemluvíte španělsky, tak si nasaďte sluchátka. Ale řeknu také několik slov na úvod v angličtině pro Kristose Styliaridise. Pravda, že jsme přátelé, kolegové, ale také jsme lidé, kteří si uvědomují naléhavost humanitární pomoci na světě. A jak říkala Linda McAven, my vás nevnímáme ani tak jako komisaře, ale spíše jako přítele, někoho, s kým jsme tady eh, pět let spolupracovali a já si pamatuji ty těžké chvilky, například to úvodní slyšení před Evropským parlamentem, než jste se ujal své funkce. A také to, že hned od začátku jsme si vytvořili emocionální pouto. A za to vám děkuji, Kristosi, máte slovo. feel little bit shy, frankly speaking. Já uh, jsem úplně dojata, stydím se za uh, eh, v souvislosti s těmi velmi milými slovy, které vyslovila Linde a které vyslo, vyslovila Linda eh, které vyslovil Enrique. Já jsem na našich minulých setkáních velmi hm, srdečně děkoval za spolupráci s tímto výborem a zejména za to přátelství, které zde vzniklo. Jak říkal Enrique a jak říkala Linda, začali jsme vlastně jako kolegové v, této, v tomto velmi těžkém období, kdy jsme společně čelili výskytu eboli a dalším různým krizím po celém světě. A v té první fázi naší spolupráce se nám mm, podařilo stát se přáteli, protože, a to protože sdílíme stejné hodnoty a stejné zásady. Za to tedy velmi děkuji. E, jsem přesvědčen, že e, výbor DV e, by bez, <coughs> lin, bez Lindy eh, přijde o mnoho a přijdou o mnoho také evropské instituce. A já i Enrique jsme eh, se stali takovými nadšenci pro tuto práci právě díky eh, Lindě. A zatím to pořád není jasné, doufáme, že ještě je naděje na druhé další referendum. Zároveň musím říci, že doufám, alespoň tu naději mám, že Enrique se vrátí jako europoslanec, protože vás tady, Enrique, skutečně potřebujeme. Takže, vážení kolegové, děkuji velmi za tuto iniciativu. Iniciativu, která má být diskusí o budoucnosti humanitární pomoci. Je to stělesněním našeho společného nasazení, společného závazku a naším cílem je pomoci více lidem a pomoci těmto lidem lépe. Kolegové, přátelé, zejména vy, kteří jste na, zde se mnou na, tady v tomto panelu. Těžkosti nás mohou jenom posílit. Dnes je na světě 132 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc. V roce 2019 lidí bez domova je 69 milionů. Země jako Turecko, Pakistán, Uganda, Libanon, Bangladeš a Sudan, Sudan eh, nesou největší zátěž těch lidí bezdomova, 85%. Konflikty a násilí jsou tím hlavním eh, motivem, které vede k ztrátě domovů, ale patří k tomu také klimatické změny a přírodní katastrofy, které vedou k úmrtím, ztrátám domovů a utrpění, milionů, utrpění milionů lidí. Zároveň v průměru trvá humanitární krize více než 9 let. Jsou to tedy trvalé krizové situace a ty nejsou paradoxem. Eh, možná tomu tak bylo před deseti eh, eh, lety. Možná jsme nehovořili o těch trvalých, protrahovaných krizích. Nyní se tyto trvalé krize stávají normou narůstají potřeby a ty potřeby jsou vyšší než naše kapacity a zdroje. A je potřeba nějak této nové realitě čelit. Proto jsme v rámci naší poslední diskuse před několika týdny zmiňovali, a já jsem na tom trval, e, jeden bod. Říkal jsem totiž, že to, jakým způsobem je humanitární pomoc poskytnuta, je skoro stejně důležité jako ta pomoc sama. To znamená, jak ji poskytujeme. A to poskytování pomoci by mělo být inovativní, efektivnější a udržitelnější. K těmto třem tématům, třem aspektům, které já sám věřím eh, velmi silně, že <clears throat> ze své zkušenosti, že musíme diskusy prohloubit právě s ohledem na tyto tři aspekty. První aspekt, který jsem zmínil, jsou inovace. Hovoříme-li o inovacích. Já vždycky přemýšlím o systémech poskytování hotovosti a, hotovosti a voucheru. To je, eh, je to způsob pomoci, který je přímý, rychlý a pomůže lidem autonomně zvládat své potřeby a to i s určitou důstojností. Hotovostní pomoc je efektivní, snižuje provozní náklady, navyšuje čistou hodnotu té pomoci a e, dá se vykonat s menším mm, objemem prostředků více pomoci. tyto, e, já jsem si uvědomil ty dobré až vynikající výsledky v mnoha zemích, například v Turecku, e, jak víte, Eh, emergency Social Safety Net v Libanonu, v Jordánsku a také v Řecku. To jsou projekty, které mají vynikající eh, výsledky. Došlo tam sice k určitým prodlevám, než byly nastaveny ty jednotlivé postupy, ale poté, co jsme tyto prodlevy zvládli, tak jsem si uvědomil, že ti syrští uprchlíci skutečně pociťují tu pomoc, cítí se lépe a mají také určitý pocit nezávislosti a to udržuje jejich důstojnost. A to je mm, pro mne nejlepší základ pro to, aby mohli za těch velmi těžkých okolností pokračovat v běžném e, životě. V roce 2017 jsme téměř 40 celkové humanitární pomoci realizovali pomocí hotovosti a voucherů. 900 milionů euro představuje ta, ta částka. Z toho 10 100 milionů euro bylo, tedy to bylo pouze v roce 2011 a tento trend pokračoval v roce 2018 a bude pokračovat i nadále. Je, nyní jsme tedy v tom trendu na úplně nejvyšším čísle, je to úplně určitý rekord, který jsme v historii, eh, do, v historii dosáhli a s vaší pomocí se nám podaří tento trend udržet, to znamená trend, kdy budeme každý rok navyšovat ty eh, prostředky, které jdou hotovostní nebo pomocí nějakých voucherů, poukázek. Voucherů či poukázek. Nyní bych eh, zmínil některé konkrétní příklady. Eh, v Jordánsku používáme technologii k, při registraci uh, Mm, uprchlíků, abychom je zapojili do těch programů. A to je moderní technologie rozpoznávání některých rysů osobnosti. V Turecku používáme ten eh, systém Emergency Social Safety Net a tak abychom vytvořili, nebo dáváme jim jednu hotovostní kartu, která má celou řadu účelů a tento program dnes používá 1,5 milionu lidí, mohou tu kartu využívat na různé účely a je to inovativní, je to efektivní a rozšiřuje to možnosti například i v oblasti vzdělávání, kdy se děti vrací zpátky do škol. V Somálsku Eh, tyto, tuto hotovost eh, rozdáváme eh, přes mobilní telefony a operátory mobilních sítí další inovativní program v Řecku, program Estia, který poskytuje uprchlíkům a azyl, žadatelům o azyl předplacené karty, které jim pomáhají plnit si své základní eh, potřeby a zároveň je to ku prospěchu místní ekonomiky. Já bych Eh, zmínil jednu konkrétní eh, dobrou zkušenost, kterou jsem, eh, kterou jsem sám zažil při návštěvě Kaziande. Předtím před to mojí návštěvou byly zde určité tenze mezi hostitelskými komunitami a těmi komunitami uprchlíků, zejména v těch počátečních fázích. Když jsem navštívil Mm, ten to místo, kde tedy bylo toto určité pnutí, tak jsem si uvědomil, že místní ekonomika a místní podnikatelé již mají prospěch z toho systému těch voucherů a té hotovosti přes ty karty, eh, což eh, přispívá jak k dobrému životu nebo lepšímu životu těch uprchlíků, ale přispívá to i k lepším vztahům mezi, té hostit, mezi tou hostitelskou a, a eh, uprchlickou komunitou. A to jsem najednou skutečně pocítil v tom, v tom terénu, při té terénní návštěvě. Druhá oblast, o které jsem chtěl hovořit, vedle těch inovací, eh, jsou, je efektivnost, účinnost té pomoci. To je úplně magické slovo. Co eh, ta Účinnost znamená, znamená to především lepší využití existujících finančních zdrojů. Znamená to snížení eh, režie provozních nákladů na ty humanitární akce, protože Každé euro, které je takto uspořené v těch nepřímých nákladech, se stane eurem, které může prospět někomu, kdo, je, kdo má tu potřebu. Stane se jídlem, pokrývkou nebo eh, vakcínou. A pokud se nám daří zvyšovat tu účinnost, ušetřit ta eura vydaná navíc, o to lépe si vedeme. A v našich diskusích s našimi partnery na tom vždy trváme. A to proto, že hlavně Hlavním cílem, nebo musíme na jedné straně samozřejmě chránit naše finanční zdroje, ale zároveň, a to je politická otázka, eh, kolegové zde z parlamentu to sami dobře vědí, totiž někteří i zde v tomto parlamentu, ale také ve vnitrostátních národních parlamentech, eh, někteří rádi nebo se pokoušejí poškodit obrázek humanitární a rozvojové pomoci tím, že se hovoří hodně o tom, kolik vlastně ta rozvojová pomoc stojí navíc v té režii. A proto se na to musíme zaměřit nejenom na tu ochranu financí jako takových, ale abychom měli dobrý argument proti těm, kteří odsuzují humanitární pomoc jako věc, která není nezbytná a je to jenom zbytečné vydávání prostředků. Pro nás je to ale více než jenom závazek, je to povinnost, kterou cítíme a potřebujeme tuto argumentaci mít, abychom mohli těmto populistickým eh, názorům seniorům se postavit. Ve všech těch politických debatách, ale zejména v těch politických debatách, které se týkají důležitosti a správnosti humanitární pomoci. Příklady té účinnosti eh, v Řecku na základě smlouvy, kterou máme s UNHCR o té hotovostní po, po, eh, eh, pomoci, se nám podařilo snížit na režijní náklady na 5%. A to je o mnoho, mnohem menší číslo, než kterou, které najdeme v jiných systémech humanitární pomoci. V Turecku je, jsou ty náklady, nepřímých, nepřímé náklady 6,5%. I to je mm, velmi dobré číslo a je to také číslo, které se objevuje v našich eh, smlouvách s Červeným eh, křížem. A já tuto eh, argumentaci znovu otevírám, pokud hovořím s poslanci v jednotlivých národních eh, parlamentech a to ta čísla jsou skutečně silnými argumenty, pokud chceme přesvědčit ty, kteří jsou proti humanitární pomoci jako, jako, jako konceptu, jako mm, vůbec mm, jejímu smyslu. Za druhé, Eh, eh, znamená efektivnost lepší využití lidských zdrojů. Pokud budeme investovat do místních partnerství eh, a ta investice je součástí závazků té velké dohody Grand Bargain z roku 2016 z Istanbulu, ta investice do místních partnerství. My totiž věříme v ta partnerství, protože vycházejí z kapacit, znalostí a potenciálu těch místních humanitárních mezinárodních partnerů. Zároveň je potřeba, aby humanitární pomoc byla poskytována transparentním, rovným a zodpovědným způsobem. My těm našim partnerům na místě pomáháme, pomáháme jim konsolidovat jejich vedení, pomáháme jim řídit ty fondy a zpravovat ty fondy, které dostávají a pomáháme jim také rozšiřovat tu humanitární pomoc. Strategická podpora totiž pomáhá více než peníze. Strategická po, podpora pomáhá tomu, aby ty místní komunity se staly mm, jaksi nezávislejšími a ty závazky v, v rámci té velké dohody jsou závazky, které hodláme uh, plnit. Vy všichni znáte úlohu těch místních partnerů, těch partnerů na místě. Já s tím mám velké zkušenosti v Libanonu, v Jordánsku, v Africe, v místech, kde jsou aktivní Boko Haram a ti místní partneři znají to prostředí lépe než my, znají to místní, tu místní situaci, mají zkušenosti, mají i emoce tradiční investici. Včera eh, v Ženevě, kdy eh, probíhala konference dárců k Jemenu, eh, tam jsem se účastnil konkrétní akce přímo v terénu s ministrem z Nizozemska v Jemenu tedy. Tam jsem si uvědomil, a to bylo pro mne objemné, Vzhledem k mému eh, eh, eh, vzdělání v oblasti lékařství, vzdělat, vzdělatnictví, viděl, jsem viděl, že můžeme využít i místní partnery při léčbě psychiatrických a mentálních onemocnění. I v této oblasti ti, ty místní partneři mohou poskytnout lepší pomoc, lepší péči než je nějaká pomoc zvenčí, pokud jde tedy tady konkrétně o léčbu a psychických a psychiatrických diagnóz. Udržitelná e, humanitární pomoc e, vzdělání je něco, co nám zajišťuje budoucnost a vede k udržitelnosti, vede k míru a proto také vzdělávání i v, dobích, e, v dobách krize. Já se na vzdělání vždy velmi silně zaměřuji, ale proto tedy e, zůstává vzdělávání mojí osobní prioritou. V tomto roce 2019 chceme Eh, alokovat 10 našeho rozpočtu humanitární pomoci právě na vzdělávání během krizových si, situacích, aby nebyl, nešlo jenom o přístup ke vzdělání, ale aby to vzdělání bylo eh, také kvalitní. Od května eh, Máme také, existuje první politický rámec, na, který se týká vzdělávání v prostředí krizových situacích. A děkuji všem poslancům, kteří přispěli k vytvoření této, tohoto rámce a k tomu té alokaci 10 Kolegové, podařilo se nám dosáhnout mnohého společně, ale ta práce tím nekončí a musíme dosáhnout i dalších věcí. Mus, nesmíme eh, však přitom zapomínat na to, že humanitární pomoc sama o sobě není reakcí na krize. Je potřeba hledat kom, eh, všestraná Um, řešení, která jsou nejenom humanitární, ale také rozvojová a které obsahují i uh, budování uh, uh, míru. Je to trojí propojenost tří věcí, která v žádném případě nemůže poškodit nebo snížit naše eh, principy. Někteří mají totiž za to, že když přistoupíme k věci takto komplexně a třístraně, tak, že ty základní principy tím mohou být narušeny. narušeny. Není tomu tak. My musíme zůstat pragmatičtí, abychom dosáhli praktických výsledků. A to neznamená porušování našich eh, principů. Na základě svých eh, zkušeností toto propojení, příčina, souvislost, ten nexus není nějakým prázdným slovem a musí být naplněn konkrétními věcmi. Je potřeba být pragmatický v našem evropském přístupu, musíme nacházet funkční řešení, řešení, která zachraňují životy a zmírňují utrpení. V tom našem úsilí Musíme však postupovat v rámci širší vize a širšího chápání jednotlivých kontextů, klíčových příčin, která vedou k humanitárním eh, krizím a tak, abychom mohli zmírnit dopady těchto krizí, konfliktů a katastrof. A proto je potřeba rozvíjet politická partnerství. To je, ne, to je naprosto nezbytné. Takže tento přístup založený na Nexu eh, vede k výsledkům v šesti pilotních zemích, kde již tento přístup aplikujeme. V Sudánu, to je první příklad, kde jsou ta úsilí humanitární a rozvojově propojena, vedou k snížení eh, údajů o eh, podvýživě. Tím, že rozvíjíme eh, systémy so, eh, sociální ochrany. A napří, další příklad, Uganda, kde se nám zase tímto propojeným způsobem daří identifikovat místní dynamiku a rizika eh, pro regiony, kam přicházejí uprchlíci. Takže máme konkrétní příklady, kde eh, vlastně funguje to propojení, ta, ta souvislost mezi různými eh, typy pomoci. Eh, udržitelná humanitární pomoc vede k větší odolnosti jejich eh, příjemců a eh, miliony lidí ve světě, kteří jsou obětmi obětí, jejich život se tím může zlepšit. Pomoc může být malá a i velká, měla by být předvídatelnější a efektivnější. Příští v květnu v Ženevě se budou účastnit šesté globální platformy eh, pro snížení krizí a chci hmm, Eh, zde znovu potvrdit, že Evropská unie se chce stát klíčovým hráčem při snižování rizik katastrof. My jsme před třemi lety společně eh, s eh, Enrikem, domnívám se, jsme velmi se snažili přesvědčit jiné zástupci, jiné delegace k tomu, aby vznikal ten eh, rámec a eh, rámec Paří- něco podobného, jako je pařížská dohoda v oblasti klimatické změny. Takže tento náš rámec a rámec pro klimatickou změnu jsou věci, které se ubírají stejným, stejným směrem. Na závěr eh, humanitární pomoc Evropské unie není reakcí, která je jedné velikosti vhodné pro eh, změny a není také řešením politických eh, problémů. Eh, humanitární pomoc přesto je relevantní a nezbytná a je nepochybné, že Evropská unie je globálním humanitárním hráčem spolehlivým s jasnými prioritami a s jasnou přidanou hodnotou. Nový premiér Etiopie a Jemenu včera mi oba říkali, že Evropská unie je nejspolehlivějším partnerem v humanitární pomoci. A upřímně řečeno, já jsem byl velmi pyšný na pomoc jemenskému a etiopskému eh, lidmu a lidu a to eh, ocenění, kterého se nám dostalo, totiž v tom smyslu, že jsme považováni za nejspolehlivější partnery. A to je, co můžeme říct našim občanům, že eh, je třeba v této pomoci pokračovat. Víceletý finanční rámec, který připravuje, eh, hovoří totiž, a my navrhujeme 30% navýšení humanitární pomoci. To je důležité pro eh, budoucnost, praktická řešení pro skutečné eh, lidi. Je potřeba uvažovat netradičně, zejména v Africe hledat eh, eh, nové cesty spolupráce, tak jak jsme to například dělali v oblasti těch hotovosti a voucherů, a pracovat s novými aktéry, zejména na místě eh, a vytvářet nová partnerství, jak je tomu například se sousedními zeměmi v oblasti civilní ochrany. ochrany. Jenom ještě zmíním jednu krátkou větu potřebujeme nepochybně zapojení soukromého sektoru a je potřeba přesvědčit soukromý sektor, že jsme na jedné lodi. Přátelé, jsem skutečně hrdý na to, čeho se nám podařilo dosáhnout za poslední čtyři eh, roky. Jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout eh, ještě lepších výsledků. Je to naše odpovědnost ve směru k těm, kteří naší pomoc potřebují. Je to naše odpovědnost také vůči naší evropské identitě, tak jak jsem říkal, principy humanitární pomoci jsou součástí evropské identity, jsou součástí našich, naší morální odpovědnosti. Děkuji. Now it's true that I'm going to move to... Dobře, a teď tedy už konečně přejdu do španělštiny, jak jsem říkal na úvod. Eh, chtěl bych poděkovat eh, panu komisaři za jeho úvodní prezentaci, protože to bude součást jeho dědictví na závěr jeho pětiletého období jako komisaře pro humanitární záležitosti. On se zmínil o tom, co během této doby řešil, co nás ještě čeká, čím se musíme zabývat a hlavně je to jakýsi závazek do budoucna v příštích měsících. Se budou konat volby, parlament bude vypadat jinak, ale všichni musíme udělat všechno proto, aby abychom na základě toho návrhu komise udělali všechno pro to, aby se v rozpočtu ta příslušná kapitola na humanitární pomoc zvýšila o 100% na 11 milionů euro. Někdo z nás asi v tom příště zvoleném parlamentu nebudu, nebude, ale my musíme v každém případě bojovat za to, aby ta humanitární pomoc poskytována byla v různých eh, krizích a konfliktech. To je náš závazek, který musíme předat i eh, poslancům v tom příštím parlamentu. A samozřejmě, Kristofe, eh, ty to budeš muset zdůraznit i té nově příchozí komisi. <clears throat> Pokud někdo máte nějakou otázku na pana komisaře, tak prosím, můžete Norbert. Děkuji našemu komisaři. A také bych chtěl poděkovat Enrikemu, který je naším stálým zpravodajem. Myslím, že jsme tady měli velmi eh, příhodnou konstelaci. Jednak eh, to byl pan komisař, eh, náš zpravodaj Enrique, ale také předsedkyně výboru Linda McEvan. A já musím říci, že ta osobní chemie vždycky fungovala velmi dobře, to platí vlastně pro celý výbor. A myslím, že i eh, my můžeme eh, říci, že jsme mohli spolu mluvit vždy velmi neformálně. A jsme na to pišní. Otázky, které zůstávají na konci tohoto období, vyvinula se tato oblast eh, dál, je humanitární pomoc na evropské úrovni efektivnější? Ano. Dosáhli jsme nějakých inovací? Ano. Novými technologiemi? a přitom dbáme i na důstojnost uprchlíků a za to všechno neseme zodpovědnost. I tady je možné na to odpovědět kladně, přičemž zejména bychom měli poděkovat eh, nevládním organizacím, které tu pomoc poskytují zejména protože nám jsou skvělými partnery. Co tedy teď zbývá, co ještě musíme eh, dodělat? Ta konstelace, která by mohla vzniknout po volbách, může znamenat, že eh, se nám zmenší ta rodina osob, které eh, jsou solidární, které myslí na humanitární pomoc, možná, že tady budou ti egoističtější, ne tak solidárně zaměření a půjde také o humanitární hodnoty v Evropě, které někteří budou chtít dále oslabovat a půjde také o ty finanční prostředky, které se mají navýšit a myslím, že už tím eh, jsme dali jasně najevo, o co nám jde zejména. Chci ještě poděkovat za to, že mm, například eh, v oblasti vzdělávání a také díky Enrikemu teď eh, eh, se tím zabýváme mnohem víc, na to víc prostředků. Samozřejmě humanitární pomoc je důležitá, ale bez nějaké vyhlídky na zlepšení právě díky vzdělání eh, by to samo o sobě nestačilo. Chtěl bych děkovat všem aktérům v této oblasti. Ty roky, co máme za sebou, byly velmi náročné, ale bez přehánění můžeme říci, že jsme tady zvládli mnohé společně a já doufám, že budu moci v této oblasti pracovat eh, i po volbách. A doufám, že všichni eh, budou i po volbách eh, se znát k těmto závazkům, poskytovat humanitární pomoc. A samozřejmě nejlepší bylo, kdyby i Velká Británie zůstala v Evropské unii. Děkuji, Norberte. Ano, máš pravdu. Nic jsme nečekali, že by se řekl něco jiného. Maria, děkuji, pane komisaři Striandisi. Já bych také jménem eh, skupiny Zelených vám chtěla poděkovat za spolupráci. Vy jste vždy měl eh, otevřené ucho, naslouchal jste a eh, seznamoval jste se s tím případy, na které jsme upozorňovali. A nám samozřejmě všem šlo nejenom o tu humanitární pomoc, kterou eh, jsme nasazovali jako naléhavé řešení, ale také hledat dlouhodobější řešení v těch konfliktních zónách nebo v místech, kde došlo ke, ke krizím. A právě ten, eh, ty hotovostní eh, poukázky, které byly použity, to byl mm, první krok k obnově a k tomu, aby se obnovilo hospodářství Myslím, že to byla vynikající myšlenka a možná, že bychom se také mohli podívat na to, jak bychom na to mohli dále stavět. Musíme si uvědomit, že hospodářství eh, je klíčové a že eh, je to slučitelné také s humanitárními ideály. Je tady také o to zapojení místních eh, partnerů. Já tady eh, po těch volbách už nebudu, ale doufám, že u zelených, těch nově zvolených eh, zelených poslanců bude někdo, kdo se o tyto otázky zabývat eh, bude, bude o to mít zájem a bude na tom chtít dále pracovat. Průměrně ta doba je 9 let pro uprchlíky Eh, pokud ti uprchlíci jsou až 9 let eh, v uprchlických táborech, tak děti přijdou o šanci na vzdělání. To jsou to skutečně eh, kritické okamžiky a já doufám a jsem o tom pevně přesvědčená, že i nově zvolený parlament nebude aplikovat ideologické pohledy, ale spíše si uvědomí ty konkrétní lidské osudy. A e, spíše e, bude dbát na zajištění e, těch životních podmínek. Ještě jednou vám chci poděkovat za spolupráci oběma. bez mikrofonu. Interviniente, segundo invitado en este panel es Ramesh Rasan. A teď náš druhý host, Ramesh Rajasingam, který je ředitelem koordinační divize Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN OCHA má na starosti různé úkoly, včetně koordinaci mezi státy, monitorování a je eh, tím eh, také hlavním koordinátorem humanitární pomoci pro Syrsko. Už 35 let působí v této oblasti, byl v Afghánistánu, v Bosně, Hercegovině, eh, Pakistánu už více než čtvrt století se věnuje humanitární pomoci. Prosím, máte slovo. Uh, Uh, uh, Děkuji moc. Na úvod bych chtěl říci, že Evropa je největším přispěvatelem do programu humanitární pomoci na světě. A bez tohoto přispění by to mělo dopad stov, na stovky tisíc životů. Určitě by byla větší úmrtnost. Takže skutečně musíme vyjádřit velkou vděčnost za vaši podporu našim programům a za vaše úsilí. Já bych chtěl zmínit globální humanitární systém. Téměř tři roky po tom humanitárním summitu v Istanbulu v roce 2016 chtěl bych hovořit o těch krocích, které mezi tím proběhly na úrovni OSN. Ten světový humanitární summit byl přelomovou událostí a přijali jsme tam velmi ambiciozní agendu. Dochází tam ke změnám v reakci na humanitární krize a je třeba posílit brzké zotavování, brzký návrat do původního stavu. dochází ke změně strategií podpory na úrovni jednotlivých zemí? Zainteresované strany reagují na včasná varování včasnými akcemi. Jde o právní a politický rámec, který je také přijímán, včetně přímého financování místních aktérů mnohem více pozornosti se věnuje nastartování místních a národních kapacit, aby byly schopny reagovat. A je také třeba větší transparentnost těch vnitrostátních akcí, obzvláště vůči dárcům. Toto jsou tedy kroky, které byly provedeny, ale ten pokrok je tam velice nejednotný a nekonzistentní a je také omezený, pokud jde o to, čeho se podařilo dosáhnout, ale také pokud jde o zdroje. Abychom dospěli k těm strukturálním změnám té agendy, musíme jít dále za krátkodobá řešení. A dnes máme možnost s tím reformním procesem rozvojového sektoru spojit všechny ty reformní procesy dohromady. A také pracovat na tom, co zmínil pan komisař, to znamená co nejdříve obnovit důstojnost ovlivněných osob. Většina utrpení na světě zůstává spojeno s jedním konkrétním konfliktem. Před 15 lety tam šlo většinou o přírodní katastrofy, nyní jde spíše o ozbrojené konflikty, které jsou mnohem brutálnější než před 20 lety a objevilo se obrovské množství různých ozbrojených skupin, které stěžují přístup k postiženým osobám. A to vše má přímé dopady i na humanitární pracovníky. V Sýrii jsme takto přišli o pracovníky humanitární péče. Téměř 70 milionů lidí bylo nuceně vysídleno mnohem více než v minulosti. A proto došlo ke čtyřnásobení z 6,5 miliardy dolarů, které byly určeny 25 milionům lidí a nyní tedy se to ze čtyřnásobilo do letošního roku. My chceme, abychom v roce 2019 dosáhly k 90 milionům lidí. My jsme posílili naše úsilí v řadě oblastí, pokud jde o ochranu civilního obyvatelstva, ochranu vnitřně vysídlených osob, pracujeme na zlepšení postavení žen a dívek různými politikami. Také jsme prioritizovali náš závazek k překonání tomu rozdílu nebo rozdělení mezi rozvojovými, rozvojovou pomocí a humanitární pomocí. Vytváříme určité fondy a podporujeme lokalizaci, jak zmínil také komisař protože většina těch efektivních inovativních řešení pochází od našich lokálních partnerů. A budovat tyto kapacity také pomáhá vytvářet efektivnější transformaci. Aktéři v rámci OSN jsou nyní ochotni mnohem více spolupracovat. Naši představitelé se zabývali také programem potravinovým a vzniká systém, jak poskytovat hotovost těm, kteří jsou v nouzi. A snažíme se, aby tyto programy byly transparentní. Snažíme se zapojit stále více neziskových organizací a náš způsob by měl být stále transparentnější. Tím cílem Grand Bargain je zlepšit transparentnost, efektivitu a od spuštění v roce 2016 více než 60 vlád agentur OSN a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce podepsali, že Grand Bargain bude tím hlavním základem. Od roku 2016 došlo k řadě zlepšení pokud jde o financování humanitárních kroků a jejich koordinaci. Já tady zmíním několik příkladů. Grand Bargain posílil využívání hotovosti, tak jak říkal pan komisař. Řada studií ukázala, že to může být levnější a efektivnější a více to podpořit vlastní odpovědnost příjemců. Od roku 2015 se ten objem zvýšil o 40 a nyní tam jsou mnohem ambicioznější závazky ze strany některých dárců. Jsou používány nové způsoby identifikace, například biometrické údaje spolu s různými technologiemi, jako je blockchain, což má umožňovat úprchlíkům nakupovat základní zboží, ale také to zvyšuje transparentnost. Další úspěchy Gwen Bargen jsou flexibilnější financování. Některé ty dlouhé krize, vleklé krize budou pokračovat i v dalším finančním cyklu. Dochází k navýšení z 15% na 50% v roce 2017. Grenbergen nám také umožnil přímo financovat vnitrostátní humanitární aktéry. Dosud z těch fondů řízených OCHA vnitrostátní neziskové organizace ze 36 v roce 2015 se zvýšily. Nyní bylo alokováno 2,4 milionů dolarů v roce 2017. Dárci a neziskové organizace se nyní snaží o strategičtější rozhodování, pokud jde o financování krizí. A my se snažíme o pokrok v našich závazcích a snažíme se je zapracovat do naší strategie do roku 2021. Interně pracujeme na zajištění toho, aby ty závazky z Grand Bargain byly zapracovány do naší práce. Transformace těchto závazků a konkrétní přístup příspění nebo prospěch na místě souvisí se zlepšením posuzováním potřeb a podpora aktivní účasti těch postižených osob, větší zapojení těchto osob do našeho rozhodování. Grand Bargain přispívá ke zlepšení systému. Nyní po třech letech bychom si všichni měli položit otázku, co se s Grand Bargain podařilo dosáhnout v rámci našich institucí a jaký je odkaz Grand Bargain, na který můžeme efektivně navázat. Vždy tady budou nějaké výzvy, nikdy nebudeme mít dokonalý systém, který by fungoval v těch mimořádných situacích, s kterými se setkáváme. Jde o konflikty i přírodní katastrofu, ale všichni tím působíme ve stejném prostředí. Ještě zbývá mnohé, co je možno udělat pro implementaci Grand Bargain a pro využití potenciálu. Je třeba rozložení rizik mezi dárci a ostatními. Mnoho z nás vlastně přesouvá riziko na ty neziskové organizace, které potom nesou veškeré to riziko a jsou vlastně v první linii. Musíme snížit administrativní zátěž. Dosažení Grand Bargain je možné pouze v rámci kolektivní akce, včetně zapojení poslanců Evropského parlamentu. Ještě bych chtěl zmínit vizi našeho sekretáře, tajemníka Marka Lokose. Jde o řešení konfliktů, které vedou k vysídlení, dále zlepšení koordinace, dále skutečná profesionalita našich kroků, takže musíme zvýšit naše úsilí, abychom ovlivnili naše kompetence. V minulých měsících docházelo k posilování koordinační kapacity, tak abychom mohli lépe řešit uh, Eh, jednání neozb- eh, nestátních ozbrojených skupin. A je potřeba, aby profesionálové v terénu byli schopni tyto záležitosti řešit. Druhá věc je, jak reagujeme finančně. V tuto chvíli jsme spíše reaktivní a je třeba, aby ty systémy byly předjednány a potom byly spuštěny v případě, že dojde k nějakému neštěstí. Ale je možné již některým se, se nějak pojišťovat předem. Některé ostrovy se například pojišťují předem pro některé katastrofy, které je možné očekávat. Takovýto přístup určitě pomůže předcházet určitým krizím a utrpením a také pomůže zachránit životy. Takže je potřeba podporovat efektivnější odpovědi a reakce. pokud jde o tu spolupráci mezi humanitární a rozvojovou pomocí. My spolupracujeme se Světovou bankou, s ECO, s UNDP, tak abychom společně posuzovali potřeby, abychom měli společné analýzy a doufáme, že takto to bude norma všude. Ti rozvojoví aktéři musí hrát mnohem větší roli. Já jsem se zrovna vrátil z Mali, kde skutečně spoluprací těchto různých aktivit rozvojových, humanitárních, mírových můžeme dosáhnout mnohé. Před krizí v roce 2003 v Darfuru tam byly určité problémy, které se stále objevují. prostřednictvím dialogu a prostřednictvím mírových akcí můžeme pomoci tomu, aby v Mali nedocházelo k takovýmto krizím. My chceme neustále zlepšovat naše struktury a naše systémy, abychom bránili také sexuálnímu zneužívání. Viděli jsme mnoho zpráv o těchto incidentech a neustále k tomu dochází v různých zranitelných populacích pod vedením ředitelky UNECE jsme zapracovali mechanismy, tak abychom mohli reagovat vůči těm, kteří páchají takováto porušení. Z mé zkušenosti, když jsem pracoval jako koordinátor pro syrské záležitosti, tak zásadní je lokalizace. Ty místní organizace syrské jsou velice aktivní, mají inovační programy, takže my skutečně chceme co nejvíce pracovat prostřednictvím těchto místních partnerů. A jejich vedení v tom koordinačním procesu je také zásadní. Viděli jsme řadu úspěšných příkladů, takže bychom se měli více zaměřovat na tu terénní úroveň, protože některé věci vznikají na té teoretické úrovni a potom je těžké je uplatnit, takže bychom chtěli postupovat spíše na základě těch terénních zkušeností. Já bych chtěl poděkovat za veškerou tu podporu pro humanitární operace. Děkuji. Thank you, Ramesh. Um, Děkuji eh, Rameši. A nyní eh, si vyslechneme vystoupení zástupců občanské společnosti. Inma Vasquez je zástupkyní eh, pro Evropskou unii a NATO o organizace Lékaři bez hranic. Máte slovo. Já eh, možná promluvím eh, způsobem, který bude eh, zábavný nebo neobvyklý, protože budu mluvit trošku jiném duch, eh, duchu, než co zaznělo eh, dosud. Budu se snažit oponovat nebo reagovat na některé ty věci, které zazněly a vysvětlím, proč my si myslíme něco jiného v rámci naší eh, organizace MSF a vysvětlím také, proč jsme se neúčastnili světového humanitárního samitu, třeba, že si těch věcí vážíme. Jaké jsou tedy dnes ty největší problémy a výzvy? Mm, my si myslíme, že humanitární eh, eh, principy, zásady humanitární práce i eh, mezinárodní právo v této oblasti erodují, tedy upadají a ztrácejí na významu. Mm, a to ty, ty principy sice existují, ale reálně v terénu nejsou dodržovány a není zde dostatek politické vůle, politického závazku, aby došlo ke změně, aby došlo, aby zde byla skutečná odpovědnost ve smyslu skládání účtů a aby byly využívány nástroje ženevské úmluvy. Budu mluvit o dvou konkrétních aspektech, které my nazýváme kriminalizace humanitární pomoci v konfliktních situacích, ale kriminalizace, o kriminalizaci humanitární eh, pomoci eh, i při podpoře uprchlíků. V těch konfliktních situacích za poslední tři roky se, se eh, objevilo Eh, více než 100 eh, eh, pumových pum, nebo pumových útoky, které byly zaměřeny na naší organizaci. Argumentace, která je ospravedlňovala tyto pokusy, byly, byla argumentace protiteroristická, opírala se o protiteroristickou legislativu v Afghánistánu, kde eh, americké eh, síly vlastně zautočily na naší nemocnici v Kondusu. Eh, to byly zvláštní síly a zvláštní operace amerických jednotek a byly prováděny v rámci boje proti terorismu tyto složky, tyto síly aplikují zvláštní předpisy a tyto zvláštní předpisy vlastně narušují mezinárodní humanitární právo nebo um, uh, ho omezují. 900 tisíc lidí jsou obyvatele tohoto, je počet obyvatel města tohoto města a byly označeny za nepřátelské uh, území a tím vlastně se omezilo humanitární právo a možnost humanitární pomoci. Nebyla, nebylo nahlíženo na to z hlediska uh, uh, přiměřenosti toho útoku, nebylo uh, žádné uh, varování. V Jemenu uh, koalice uh, saudská, saudsko-arabská koalice vedla útoky na zdravotnická zařízení a vyšetřování, které bylo vedeno následně, eh, ospravedlňovalo tyto útoky. Jednal, s, mám ještě další případ, Pumový eh, útok na vůz, který vyjížděl do nemocničního areálu a tento výbuch vedl ke 19 eh, úmrtím nebo zabitím, z toho pět dětí. Zdůvodnění bylo, že se jednalo o cíl, který měl velkou hodnotu, tedy cíl toho pumového útoku byl člověk v tom autě a opět nebyla zde žádná přiměřenost toho útoku brána v potaz do došlo k částečně zničení toho objektu, k těm úmrtím a to všechno byly jakési vedlejší dopady tohoto útoku v Syrii. Jak víte, o tom ani e, nemusím Eh, hovořit, jak probíhá ta lékařská pomoc eh, v oblastech, kde, které nejsou kontrolované vládou, zase zcela bez kontroly jsme předmětem útoku. V roce 2017 eh, v Nigérii armáda zaútočila na uprchlický tábor, došlo k zabití 90 osob více méně, ale mm, zdůvodnění bylo, že tady bylo nebezpečí eh, riziko útoku Boko Haram. Čili to, co se děje eh, dnes, v těch konfliktních situacích, těch situacích, kde je konflikt, tam se děje to, že celé to obyvatelstvo v oblastech, které nejsou pod kontrolou eh, vládnoucích složek, které jsou pod kontrolou Mm, e, teroristů a ti lidé tam nemají žádný přístup k k zdravotní eh, eh, péči. Tato město Kunduz má milion eh, obyvatel. Mm, to tež platilo v Jemenu, zase ne, ta činnost toho, té nemocnice po těch útocích byla omezena, to tež se stalo v tom Afganistánu, takové příklady najdeme opakovaně. Další znepokojivý trend je v tom, že ta lékařská pomoc, kterou poskytují lékaři bez hranic, je považována za materiální pomoc teroristům v některých případech a zaměstnanci e, jsou tudíž vystaveni vystaveni velkému e, Mm, tlaku v těch eh, nemocnicích. Takže to navazuje na tu dynamiku eh, Nexu, která tady byla zmíněna. My se eh, domníváme, že je potřeba více pracovat na tom, aby ten humanitární prostor a humanitární pomoc zůstala nedotčena a je potřeba to propojit a je tady argumentace, že mm, ta pomoc nemůže být e, předmětem nějakých e, e, hrozeb v tom, že se to vlastně zdůvodňuje bojem proti terorismu. To je tedy kriminalizace v těch konfliktních situacích a potom kriminalizace v souvislosti s péčí o migranty. Dva eh, příklady. Eh, Malý ostrov Nairus v Mikronézii, kde kde probíhá registrace eh, azylantů. My jsme tam působili 11 měsíců, poskytovali eh, pomoc zejména v oblasti psychiatrické pomoci. Eh, byli, bylo nám potom ale dáno jenom 24 hodin na to, abychom tuto činnost uklidili, ukončili a ostrov opustili. My jsme mm, tam měli 100, 124 pacientů, kteří měli e, sklony k sebevraždě a několik těch, kteří se skutečně o to poso- pokusili. A my jsme tedy z Austrálie se pokoušeli pomocí telemedicíny poskytovat nadále tu pomoc a e, minulý týden nám bylo řečeno, že nemůžeme ani tedy nadálku tu pomoc poskytovat. A e, dostali jsme také výzvu. Jedná se o správní řízení, není to tedy trestní řízení, které spochybňuje naši, naši činnost. A potom oblasti záchranářské operace v Středomoří. Víme, že Eh, tady jsou neziskové organizace, které to dělají jaksi jako čistě humanitární eh, eh, pomoc, ale proti ním jsou, proti těmto organizacím je vedeno trestní vyšetřování, mezi ně patří i lékaři bez hranic. A v tom jednom vyšetření jsme obvinováni s neoprávněným obchodováním s Eh, odpod, eh, eh, obcho, odpadem a vůbec se nelegálním obchodem, tedy v duchu mafiánských praktik, přestože podle nás je to eh, zcela čistě humanitární aktivita s cílem zachránit životy, ale když se o tom hovoří v rámci různých institucí, eh, eh, není to považováno za humanitární činnost, ale politický aktivismus pro nás, my to vnímáme jako problém a jako nedostatek Eh, uznání nezávislosti humanitární eh, pomoci a eh, činnosti směřující k záchraně životů. Já jsem vysvětlovala, že lékaři bez hranic se rozhodli ne neúčastnit toho humanitárního summitu a to ze dvou důvodů. Za prvé, se domníváme, že format a obsah toho summitu vlastně minimalizoval odpovědnost jednotlivých států a že ten že se tam dostatečně nevolalo po odpovědnosti a skládání účtů jednotlivých států a za druhé, my jsme si mysleli, že summit a jeho pohled na humanitární eh, pomoc eh, je svým způsobem jde mimo ten hlavní cíl. My si myslíme, že je potřeba uh, Eh, respektovat určité specifičnosti a že tady jsou rizika, že nebudou ty specifické charakteristiky respektovány. Příklady. Eh, jedna věc, ke které eh, dochází v současné době. Reakce na ebolu v Kongu a je skutečně pozitivní, že e, tady je snaha o to e, reagovat a lokalizovat tu pomoc pod ministerstvo zdravotnictví. Eh, a, a koordinovat ty eh, aktivity. Ale ta reakce na místě, ta péč, ta pomoc nefunguje a to proto, že ty eh, oblasti, kde k tomu dochází, jsou oblasti ozbrojených konfliktů v severní oblasti. A ta obyvatelstvo, které je nedůvěřivé, protože eh, ví, co ebola představuje, je ještě nedůvěřivější, protože ta pomoc je vedena centrální vládou lokálně a jejich Eh, eh, eh, jejich reakce je, že se tam nasazuje policie a to vede k další nedůvěře ze strany obyvatelstva a ta důvěra obyvatelstva tu prostě není. A dvě poznámky k efektivnosti, účinnosti humanitární pomoc jako taková nemůže být nákladově efektivní ze své podstaty. Středoafrická republika, příklad Středoafrická republika, kdy jsme tam posílali nějakou pomoci v objemu 300 tisíc euro a za eh, jaksi dopravu tam, to, ta doprava toho, této pomoci 300 tisíc euro stála 100 tisíc euro, což není nákladově efektivní, ale ta potřeba tam byla a my jsme museli rozhodnout, že to, ty peníze budou takto vynaložené ženy, ale kdybychom byli předmětem zkoumání toho vašeho hodnocení z pohledu nákladové Eh, nákladové účinnosti, tak bychom jak si tím posudkem nepro, neprošli. Samozřejmě obecně být nákladově eh, úsporný je žádoucí, ale pokud jsme v těchto extrémních, těžkých situacích eh, v oblastech, kde, které jsou nedostupné, tak se prostě dostaneme do takové situace. Proč to bylo tak drahé, to, ta, to, to odeslání, doručení té zásilky, protože ty firmy tam nechtějí doručovat, je to, je to nebezpečná oblast a tak dále. Dále, hotovostní pomoc. Chápeme pomoc, důležitost hotovostní pomoci, ale při takové aktivitě je třeba monitorovat, aby zároveň byl přístup ke službám, které si mají ty lidé za, te, za tu hotovost koupa, koupit. A my jsme viděli situace, kdy uprchlíci jsou diskriminováni, když, si, když se za použití z těch svých voucherů chtějí si koupit služby, například zdravotní služby, tak jsou diskriminováni. Takže ano, je to dobrá cesta, cesta, užitečná cesta poskytování těch hotovostních pomocí, ale je třeba také zhodnocovat ty konkrétní situace, zda skutečně vedou k tomu, co je mm, žádané. Děkuji a eh, předám slovo dalším řečníkům, kteří patří do stejné rodiny, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Rozhodně nemusím plítvat časem, abych vysvětloval, kolik humanitární pomoci je poskytnuto přes tyto organizace Červený kříž a kolik té pomoci Eh, je právě poskytováno nyní v roce 70. výročí že eh, ženevské, ženevské umluvy Walter Fileman, který je, eh, je mm, v čele delegace EU, NATO a Belgii, tedy v minulosti působil v různých zemích eh, Peru, Africká republika, Chorvatsko a byl také, eh, je tedy členem výboru, Mezinárodního výboru Červeného kříže v New Yorku. Eh, vážení kolegové, členové výboru DV, ale vidím tady i kolegy z komise z ECHA. Děkuji za to, že jste nás pozvali na toto poslední veřejné slyšení. A ještě než mi eh, začne běžet čas, těch 8 minut, které jsem dostal, tak bych chtěl poděkovat jménem Výboru Červeného kříže za eh, vaši štědrou finanční pomoc, eh, kterou Evropská unie v posledním volebním období nám poskytla a slyšeli jsme tady také o plánech, jak navýšit ty prostředky ve víceletém finančním výhledu. Dovolte mi, abych se mohl zaměřit na tři Eh, body eh, v té budoucnosti humanitární pomoci. My jsme také nechali rozdat nebo rozeslat eh, naši vlastní strategii pro to nadcházející období 2019 až 2022. Tím chceme přispět k vaší debatě a také chceme popsat náš přístup k těmto otázkám. Já sdílím to, že můžeme společně koordinovat eh, náš eh, přístup, tedy jak parlament, tak i Mezinárodní výbor Červeného kříže. Na úvod bych eh, chtěl ocitovat jeden údaj. Hodně se mluví o konfliktech a samozřejmě naše práce je o humanitární pomoci v konfliktech. Když si vezmete 20 největších krizí, které v současnosti na světě máme, tak představují 80 humanitárních potřeb. Takže to množství konfliktů a utrpení, které sebou přenáší, eh, samozřejmě vytváří určitou humanitární potřebu a naléhavost a to nás bude zaměstnávat i v nadcházejících eh, letech. Globální nestabilita, křehkost, eh, počet vysídlených a dlouhodobé Eh, krize, o kterých tady hovořila řečníci přede mnou, ale i ty dlouhodobé důsledky těch krizí na společnosti, na hospodářství, to jsou všechno věci, kterými se musíme zabývat, kromě tedy té eh, čistě humanitární pomoci a rozvojové pomoci. Nepokojivé je, že propast mezi potřebami a reakcí tím, co je nabízeno, Eh, neustále roste. když jsem se připravoval, tak jsem eh, si četl údaje a zjistil jsem, že celkový humanitární rozpočet, a Rameš mě eh, možná opraví, je 30 miliard euro, což je v podstatě to, co celý svět utratí za žvíkačky v jednom roce. Takže to tady pouze předkládám jako ilustraci, hm, kolik nás to stojí. Enrique také mluvil o tom, že teď si připomínáme 70. výročí Ženevské umluvy, což je ten základ humanitárního práva. A já bych také chtěl souhlasit s ostatními, kteří říkají, že dochází k ignorování humanitárního práva. A to je jednak příčina, ale také doklad eh, násilí a konfliktu. To je ta negativní stránka věci, ale má to i pozitivní stránku, tedy ta ženevská umluva a humanitární právo jako takové, protože můžeme pořád tvrdit, že zachránili miliony lidí a minimalizovali dopad na civilní obyvatele. A jedna věc, kterou může parlament udělat, je znovu se přihlásit k například eh, užívání násilí na základě práva eh, humánnímu přístupu k zadržovaným a k dalším základním principům humanitárního práva. Já bych chtěl důraznit, že existují ty nalehavé humanitární potřeby v konfliktních zónách, ale ty se často zhoršují vzhledem k některým dlouhodobějším trendům, o kterých tady hovořil komisař Stylianides, jako jsou klimatické změny, vzrůst populace, eh, urbanizace a nerovný hospodářský vývoj. Myslím, že hlavním argumentem je, že vlastně neexistuje žádný sektor, který by mohl sám o sobě reagovat na šíři a hloubku těchto humanitárních krizí. A v tomto smyslu, pokud chceme dosáhnout pokroku, tak musíme mít silnou podporu od různých globálních aktérů a také od států, včetně EU, mezinárodních organizací a občanské společnosti. My budeme se snažit o udržení toho humanitárního prostoru, který nabízí možnost jenom tu pomoc eh, poskytnout, ale eh, někdy eh, mám pocit, že humanitární komunita nečasto hovoří dostatečně o té ochraně, kterou je potřeba zajistit obětem. A teď, co se týče interakce mezi námi a Evropskou unii, Myslím, že jsou tady tři hlavní oblasti. Jednak je to, to humanitární právo, potom je to udržitelný dopad, to jsme tady slyšeli dnes několikrát, a potom je to digitální transformace. Ta první oblast se týká práva, no právní stránky věci. Měli bychom propojit právo s principy Humanitární právo zahrnuje povinnost zajistit nestranou pomoc. A v tomto smyslu Evropská unie vytvořila pro sebe nástroj, který se jmenuje Pokyny pro dodržování zásad humanitárního práva. Evropská unie má tedy nástroj, který eh, vysvětluje, jaký přístup je EU měla zaujmout k tomu, aby se lépe dodržovalo humanitární právo. Tyto pokyny jsou pořád eh, relevantní a dnes jsme čím dál tím více svědky toho, že státy podporují i další, buď státní nebo nestátní aktéry eh, v případě toho konfliktu a to respektování, ale také zajištění, aby ostatní respektovali tyto zásady, nabírá nový význam. Chtěl bych také eh, zdůraznit, že směrnice z roku 2017 o boji proti terorismu, která zahrnovala eh, zvláštní ustanovení o humanitární pomoci, se kladla za cíl právě vyhnout se kriminalizaci humanitárních opatření. A já bych se s vámi chtěl podělit o jednu vzrůstající obavu, kterou čím dál tím více vnímáme, a sice jsou to restriktivní opatření, která se zavádějí v rámci boje proti terorismu nebo v rámci přijímání různých sankcí, kde ten dopad může mít zásadní eh, vliv na to, jakým nevládní organizace mohou nebo někdy nemohou provádět humanitární operace, nebo jakým způsobem mohou interagovat s válečnými stranami, anebo jakým způsobem mohou tu Eh, pomoc přímo poskytovat. A to má potom dopad i na humanitární aktéry, ale také na příjemce a na civilní obyvatelstvo. A v tomto smyslu si myslím, že je potřeba hledat rovnováhu mezi naprosto legitimním právem státu bojovat proti terorismu a humanitární právo výslovně eh, zakazuje teroristické eh, útoky to je samozřejmě důležité zdůraznit, ale současně s tím je potřeba, aby to bylo v souladu s mandátem a s těmi podmínkami, které eh, tady musí být pro ten nestraný výkon práce humanitárních organizací. Chtěl bych také zdůraznit, že EU má vlastní evropský koncensus pro poskytování humanitární pomoci. Vždycky je dobré si připomenout, jak důležité to je tomto koncenzu je jasný. Závazek dodržovat eh, humanitární principy a také se tam říká, že humanitární pomoc nemůže být nástrojem pro řízení konfliktu. A to je také dobře si připomenout vzhledem k té diskuzi, která tady zazněla předtím. A ještě další oblast, kromě humanitárního práva, je udržitelný dopad to eh, je klíčový pojem v této debatě. Je to zásadní pro naši strategii. Eh, jsou to eh, různé potřeby, které vznikají z konfliktu, ale také jde o to, jak zabránit dlouhodobým krizím, protože ty mají dopad na bezpečnost, na důstojnost obyvatel a tak dále. Výzva, které čelíme jako unitární pracovníci, ale také tomu čelí eh, členské státy EU, EU jako nadnárodní organizace samotná, je otázka operačního modelu pro humanitární pracovníky, ale také se to týká finančního modelu, protože ten není schopný řešit ty dlouhodobé dopady. Eh, ten rozpočet se eh, v každoročním cyklu Eh, zabývá tím, jak reagovat na ty bezprostřední potřeby, my bychom chtěli eh, zdůraznit, že jak komunitární aktéři, tak i dárci musí najít nějaký model financování, který eh, podpoří ty bezprostřední naléhavé výdaje a potom ty dlouhodobější humanitární investice, které zahrnují například věci, jako je vzdělání, o čemž hovořil pan komisař. Na té humanitární straně my se musíme naučit, jak tyto dlouhodobé potřeby promítnout do nastavení našich eh, programů. A v tomto smyslu zase ten evropský koncensus uznává, eh, že to jsou důležité věci a proto bychom byli rádi, kdyby eh, členské státy a EU přihlíželi k dlouhodobějším investicím, aby to bylo předvídatelné, aby eh, vznikl model financování eh, v delším výhledu, abychom jako aktéři, ale i dárci mohli spolu interagovat. A ještě poslední věc, ta se týká, ten se týkal digitální transformace, na což tady eh, se mluvil o hotovosti jako o dobrém příkladu jak inovací, ale i digitální technologie, která mění způsob, jakým lidé a organizace fungují a jakým způsobem se to může proměnit humanitární opatření. A ty programy hotovostní pomoci vlastně jsou výbornou vstupní branou pro digitalizaci. Současně s tím ale si myslíme, že hotovost sebou nese určitá rizika. O těch tady také byla řeč a je potřeba najít rovnováhu mezi riziky a příležitostmi. A v tomto smyslu náš výbor také eh, vytvořil eh, příručku pro ochranu osobních údajů, protože v okamžiku, kdy se do toho budete zabývat, tak musíte chránit ty údaje, musíte také odpovídat tomu obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a ta naše příručka pro humanitární organizace eh, může pomoci. Eh, na závěr a nechci eh, hovořit dál, než musím, tak je tady ten celkový evropský přístup k odolnosti a také rada přijala Eh, pokyny k klimatické diplomaci. To jsou další oblasti, kterými se musíme zabývat. Děkuji ti, Valtře. A teď eh, Denny Avo, ředitel eh, zastoupení Červeného kříže v EU, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce IFRC. který eh, pracoval v Afghánistánu, v Uzbekistánu a prosím, máte slovo. Děkuji. Je mi potěšením, že zde dnes mohu být a že mohu představit náš pohled na několik aspektů budoucnosti humanitární péče, pomoci a zaměřím se na dva aspekty, které zmínili předřečníci. První je lokalizace a druhý je ten nexus, to propojení humanitární péče. Obojí je zásadní pro práci Červeného kříže. Dám vám příklad z Bangladéše. Červený půlměsíc v Bangladéši několik let poskytoval základní lékařské služby ve zranitelných komunitách a také spolupracoval s dobrovolníky pro zlepšení přípravy pro případ cyklonů a záplav. Bangladeš je země, která je ohrožena přírodními katastrofami a nyní 18 měsíců je tam řada osob, které byly vysídleny z Myanmaru. Nedávno proběhly různé mise a viděli jste, že tam působí Červený kříž, například finský, jsou tam mobilní nemocnice a podařilo se rozšířit ty aktivity na programu, jako jsou krátkodobé finanční programy a nouzová lékařská péče na pomoc těmto vysídleným osobám na hranicích. Reakce na katastrofy a budování kapacit je zásadní pro naše kroky. Ty příklady z Bangladeše ukazují hlavní cíle té lokalizační agendy. To znamená poskytovat tu reakci, která je co nejvíce místní, ale zároveň je doplňována mezinárodní reakcí do té míry, do jaké je potřeba. Místní aktéři, a v našem případě hovoříme o dobrovolnících Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jsou tam předtím, než dojde k té krizi nebo k tomu neštěstí, pomáhají těm komunitám se již připravit, potom během té krize a potom ještě dlouho poté, co mezinárodní aktéři odejdou a doprovází ty místní v tom zotavování. To znamená, že to pomáhá té dlouhé době rozvojové práci. V prosinci 2018 IFRC a Národní organizace vytvořili společný dokument s doporučeními pro EU a členské státy, pokud je o propojení humanitární a rozvojové práce. A uh, asi vás zklame, že to nebudu celé číst, ale jenom zmíním několik bodů, které jsou podle nás důležité. Uh, Červený kříž zdůraznil potřebu posilovat to propojení mezi těmito dvěma formami spolupráce a také uznává, že sdílení informací s mírovými aktéry ve složitých situacích je zásadní pro budování míru. To znamená, to je to trojí propojení. Jde tam o dodržování humanitárních principů a o bezpečný přístup k těm postiženým populacím. Platí to pro EU, ale i pro ostatní dárce. Je potřeba tam tedy poskytovat určitý prostor, to znamená flexibilita vlastních politických nástrojů, tak aby nestátní organizace mohly hrát svou roli v poskytování humanitární pomoci. Letos, jak zmínil pan komisař, bude mít EU první výsledky toho pilotního projektu Nexus. A začne vznikat související politika. Je spod, opravdu zásadní, aby ty národní společnosti a organizace měly možnost pracovat, ale také se účastnit různých workshopů a konzultací, k čemuž moc nedochází v těch šesti pilotních zemích nebyly ty místní organizace Červeného kříže a půl měsíce zvány na akce na národní úrovni. Teď uplynuly tři roky od toho prvené, prvního humanitárního samitu probíhaly tam diskuze, pokud jde o závazky větší podpory místním a vnitrostátním organizacím. Byl zde závazek, aby alespoň 25 financování šlo místním a národním organizacím. Já jsem se ptal našich kolegů jak si stojíme v tuto chvíli a kolegové říkali, že přesně nevíme, je to mezi 0,2 a 2 procenty, takže vidíte, že když hovoříme o 25 procentech, tak nás ještě čeká dlouhá cesta. Ale zajímavé je, že v té nedávné misi do Bangladéše a do Iráku většina místních aktérů vyjádřila že by uvítali určitý způsob partnerství, který jde mnohem dále než jen za otázku financování. Hovoří o kultuře partnerství, která je založena na vzájemném respektu, na konverzaci založené na důkazech, jasných prohlašeních a dohodách o tom, co je možné udělat, co ne a z jakých důvodů. Vážení kolegové, místní aktéři poskytují služby každý den své vlastní komunitě na základě jejich vlastních potřeb. Jsou skutečně tou první linií, která reaguje, když udeří nějaké neštěstí nebo nějaký konflikt. Ale oni jsou také těmi, kteří se mohou obracet na místní úřady a oni implementují to propojení každý den v každodenním životě. Děkuji moc všem řečníkům. Nemáme moc času, ale máme několik minut, tři až pět minut, pokud se chce někdo vyjádřit. Linda? Charles Louis chce něco říci? Linda. Děkuji, Enrique, děkuji řečníkům. Vím, že tady teď už není tolik poslanců na místě. Teď už jsou lidé naladěni spíše na volby. Spíše to bude tím, než že by je ne, nezajímaly humanitární záležitosti, kterými se zabývali už několik let. Ty problémy, které zmínili lékaři bez hranic, ty jsou skutečně velmi závažné. A nevím, jak řešit ty otázky kriminalizace humanitárních pracovníků a také jejich ochrany. Nevím, jak to více prioritizovat. Když jste říkala o tom, co se dělo v Kunduzu, tak myslím, že to nikdy nebylo pořádně vyšetřeno, jak tomu vůbec došlo, takže tyto otázky je nutno řešit. Já vím, že v konfliktních situacích je to velice obtížné, ale alespoň by měli ti humanitární pracovníci být informováni, pokud dojde k nějaké změně statutu mezi tím, co je není válečná zóna, tak aby měli možnost se přesunout i se svými pacienty. Uh, Měli by mít alespoň ty informace, aby s tím mohli něco dělat. Druhá věc je ta otázka těch trvalých probíhajících konflikt, konfliktů. My jsme zde před několika týdny nebo měsíci hovořili s různými zástupci neziskových organizací a slyšíme také o tom, že musíme oddělovat humanitární pomoc od politiky, ale my vlastně od nich jsme slyšeli úplný opak, že jsou potřeba politická řešení pro různé zapomenuté krize po světě, protože dochází tam poskytování humanitární pomoci, ale politici na tyto oblasti zapomínají podle toho, co nám ty organizace říkali. Já jsem například byla v severní Ugandě s jižními Sudánci, tam mnoho lidí prchá přes hranice a nejsou tam politické podněty pro řešení těch krizí. Vždycky se na tu oblast zaměříme na chvilku a potom zmizíme a potom tam dáváme ty peníze, které jsou v hodnotě toho, co se vydává za žvíkačky. Takže jak můžeme mít diskuzi o politice a humanitární pomoci, aniž bychom politizovali humanitární pomoc? To je možná otázka na vás všechny. Slyšeli jsme také o nezamýšlených dopadech v legislativě. Slyšeli jsme o legislativě proti terorismu, aby se peníze nedostávaly k teroristickým skupinám, tak banky potom odmítají pracovat pro určité země a ty humanitární pracovníci potom si tam musí vozit peníze v hotovosti, například v Sýrii, v Iráku, v Iránu a potom se sami stanou cílem těch skupin, které vědí, že mají u sebe hotovost. A možná by se k tomu mohla vyjádřit komise, protože tady byla žádost, aby se tato otázka řešila. Já vím, že naše členské státy mají velvyslanectví v těchto zemích, tak možná by členský stát mohl nějak pomoci dostat ty finanční prostředky těm humanitárním organizacím, které tam působí, aby nemuseli vozit u sebe hotovost. A na závěr ještě, vždy je tady nebezpečí, že dojde k určité únavě těch dárců a politiků. Všichni řeknou, všechny ty problémy už známe, posíláme tam peníze, nic se tam nemění. A jeden problém, který já vidím na té humanitární pomoci, je určitá neproniknutelnost toho jazyka. Když chcete, aby vám politici naslouchali, tak je třeba o tom hovořit prostým jazykem, obyčejně. Někdy si přečtu tlustý dokument a vlastně se tam nemůžu dostat k tomu jádru toho sdělení. Takže je to je to tak eh, pro každou odbornost, každá profese, každá odbornost má svůj vlastní jazyk, svoji vlastní terminologii, která je nesrozumitelná pro vnější svět, ale v tomto smyslu, když chcete požádat parlament o určitý rozpočet, tak vlastně bojujete o zdroje proti těm, kteří mají na srdci jiné důležité otázky. Takže je skutečně potřeba to velice dobře vysvětlovat. Třeba termín nexus je prostý, ale je potřeba ho vysvětlovat. Potřebujeme třeba pro ty ženy v těch uprchlických táborech určitou péči, určitou podporu, aby děti mohly chodit do školy a podobně. Takže je potřeba to skutečně vysvětlit takovými to jednoduchými příklady, aby to všichni pořádně pochopili, v čem ty problémy jsou. A samozřejmě zásadní je vidět ta místa na vlastní oči. Já jsem skutečně viděla, jak některé návštěvy politikům skutečně otevřely oči. A chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem humanitárním pracovníkům. Já jsem viděla někdy ty strašné podmínky, v kterých pracují, ty náročné podmínky a přesto oni se rozhodli tam pracovat, mohli dělat cokoliv jiného, kdekoliv jinde na světě, ale oni se rozhodli pracovat v těch nejnáročnějších podmínkách, aby poskytli humanitární pomoc lidem a proto chci vaším prostřednictvím jim velice poděkovat a také vašim organizacím. Děkuji, Lindo. Já jsem vyzval Žána Luje, aby se vyjádřil, a to nejenom proto, že je to zástupcem komise, takže samozřejmě hovoří za komisi, ale on je určitě někdo, kdo se účastnil výboru DV tolikrát, aby nás informoval o různých krizích, katastrofách v různých částech světa. A on byl většinou tím prvním hlasem v tomto výboru, který nám říkal o nových krizích, ke kterým došlo v různých částech světa. Takže si myslím, že by skutečně bylo dobré, kdyby se dnes vyjádřil na v podstatě posledním zasedání tohoto výboru, kde bude přítomna komise. Děkuji moc a děkuji za svolání tohoto zasedání v takovýto vhodný okamžik. Já se mohu omezit na to, že řeknu, komise už všechno řekla, komise všechno už řekl, ale eh, přijímám ta vaše lasková slova i pro všechny pracovníky ECO, kteří měli prospěch z vaší podpory. Proč je to tak aktuální? Zní to trochu jako rozloučení, ale v podstatě je to začátek, protože v průběhu letošního roku vy jste hovořili o těch slyšeních brzy dojde ke slyšením. Brzy bude jmenování nové komise, nových komisařů a myslím, že ta diskuze jako ta dnešní by nám měla pomoci připravit cestu pro novou agendu, protože mnoho z těch překážek nebo problémů, které zazněly toto odpoledne, jsou známé, už jim čelíme pět let a nemůžeme si do nekonečna stěžovat na tu situaci, aniž bychom se snažili něco udělat. A samozřejmě, tak jak to bylo s tím současným parlamentem, tak my opravdu skutečně budeme potřebovat podporu nadcházejícího parlamentu a také určitou výzvu z jeho strany, aby třeba spochybňoval to, co děláme nebo neděláme. Byla tady otázka mezinárodního humanitárního práva, jeho dodržování nebo nedodržování. Do, začalo docházet k jeho porušování a je, je to vlastně záměrné porušování, je to vlastně způsob agrese. A v tuto chvíli se dějí důležité věci. Už je tady takový pocit, že všeho moc škodí, že už to stačilo. A teď státy v Radě bezpečnosti, teď hovořím o tom, co připravuje Německo, Belgie a Francie, a to nám dává naději, že i na politické úrovni budou přijaty kroky, pokud jde o zvýšenou ochranu mezinárodního humanitárního práva a i toho, co dělá Červený kříž. A neměli bychom podceňovat dopad toho, co Ima nazvala kriminalizací humanitární pomoci a toho dopadu antiteroristických opatření na humanitární pomoc. My jsme toho názoru, že dialog mezi bezpečnostní a humanitární uh, komunitou je nutný v tuto chvíli, protože oni spolu nemluví, protože si navzájem nerozumí a je potřeba co nejrychleji je dát dohromady. My chápeme, že boj proti terorismu je zásadní a že je potřeba jednat, ale nechci říci na druhé straně, protože lidé, lidem, kteří bojují proti terorismu, je možné vysvětlit, jaké jsou humanitární potřeby a humanitární akce. Tak jak jsme s nimi hovořili, když jsme připravovali tu směrnici. Druhý bod, lokalizace. Já beru to, co jste říkali o tom, že tam nejsou moc velké úspěchy, ale mám pocit, když mluvíme o lokalizaci, že je to zásadní Samozřejmě jde o budování kapacit místních organizací, také to hodně souvisí s tím, s čím mám zkušenosti, to znamená zbavit se eh, určitého nadřazeného přístupu v tom poskytování pomoci, toho rozhodování za někoho. My víme, co potřebujete. Takže je třeba skutečně tam zapojit ty příjemce do té humanitární pomoci. Eh, pokud jde o návratové operace, proč se nezeptáme těch, kteří byli vysídleni, zda se chtějí vrátit nebo ne, zda chtějí se vrátit a za jakých podmínek a jestli jim můžeme pomoci se vrátit. To znamená, ten rozměr lokalizace tady je, ale je mnohostraný. Je to důležité, ale nejde pouze o sponzorování těch místních aktérů. Pokud jde o to trojí propojení, o ten trojí nexus, tam je zásadní to, co říkala paní předsedkyně, protože tam jde o ty o tu politickou stránku, pokud jde o humanitární péči v Sýrii, v Iráku, v Jemenu, ve Venezuele a v sousedních zemích, v Bangladeši. To všechno jsou krize způsobené lidmi, nejsou to přírodní katastrofy a my proto musíme jednat s těmi, kteří způsobili tyto katastrofy. Nedokážu to říct lépe než komisař. Samozřejmě musíme to řešit prostřednictvím toho trojího nexu. Vy víte, co teď řeknu, nejde o instrumentalizaci toho humanitárního principu. Ta humanitární stránka pomůže k tomu přístupu Nexusu tím, že bude mnohem více založena na principech a že nebude pouze nástrojem. Nejde o to být nástrojem, být využíván jako nástroj. Jde tedy o ten komplexní přístup, který samozřejmě zahrnuje určitou diplomaci, určitý dialog a řešení politických stránek. A poslední, pokud jde o digitalizaci, já souhlasím s tím, co jste říkal, Valtře, ale rozšířil bych to trochu. Jde o inovaci a využívání nových technologií ve snaze poskytnout lepší humanitární pomoc. Musíme do toho vnést určitý řád, musíme poskytnout to potřebné financování a je potřeba řešit tu agendu předem a je možné zahrnout i soukromý sektor. Ale ještě jednou chci poděkovat ze strany ECO. Určitě se k řadě těchto věcí vrátíme, když budeme navrhovat uh, program pro nového nadřeného komisaře. Děkuji. Gracias por esta Děkuji. Mnohokrát za detailní, ale zároveň eh, zdařile shrnující vystoupení k těm, tomu tématu, které bylo předmětem diskuse dnes odpoledne. Já mm, bych rád dal slovo zpátky těm, kteří hovořili Ehm, na úvod, pokud chtějí tedy říct závěrečné slovo a prosím o dvě, omezení se na dvě minuty. Já se chci vyjádřit k něčemu, co tady zaznívá opakovaně lokalizace. Pro nás lokalizace nic neznamená. Lokalizace eh, znamená spolupráci s ministerstvem, spra, eh, pardon, ministerstvem zdravotnictví v té dané zemi a s těmi místními eh, zaměstnanci. Já to nemohu srovnávat s vaší situací, ale pro nás eh, lokalizace v humanitárních rozměrech znamená práce se zdravotnickými zaměstnanci na místě. Druhý termín, nexus, který tady zazněl, propojení, tedy řekněme propojení jenom dvou těch částí, oblastí roz, rozvojová pomoc a humanitární pomoc. Středoevropská, eh, eh, Středoafrická republika, tam pracujeme 20 let v, eh, v nemocnicích, kdy 90 zaměstnanců jsou místní zaměstnanci a my bychom je mohli předat, předat zcela do rukou místní, místních organizací, ale nemáme komu je přidat, předat a když se, když se o to snažíme, tak to eh, eh, není možné i v tom smyslu, že je nám řečeno, že máme příliš vysoké standardy, přitom jsou, příli, přitom jsou minimální, ale není tady dostatek rozvojových zdrojů, zejména ve zdravotnictví a já chci eh, vyjádřit právě obavy v tom smyslu, že neexistují mezinárodní zdroje, které by v oblasti zdravotnictví byly použitelné nebo používány dostatečně. Eh, útoky na nemocnice, realita na, je taková, že žádná odpovědnost toho nikomu ne, nevyplývá. Naposledu, naposledy v Jemenu dokonce naše organizace byla eh, obviněna z nerespektování pravidel, takže žádná odpovědnost za tyto eh, útoky na nemocnice není vyvozována. A ještě jedna věc, eh, ty útaky mm, eh, ne, není, není až tak podstatné, že my jsme předmětem toho útoku, ale problémem je, že v důsledku z toho lidé nemají přístup ke zdravotní péči. Děkuji velmi stručně, pokud jde o bezpečnost a tu ten eh, pojem nexus. My, eh, myslím, že rozumím tomu, co říkáte, eh, ale mm, pokud jde o tu činnost na místě, tam by mělo jít hlavně o budování eh, kapacit, mm, kapacit, které podle toho, co nám říkají, takto na místě v, v terénu, to eh, brání i rozvoji extremismu. To je jedna priorita. Lokalizace, opět rozumím tomu, co říkáte, že ten žargon, který používáme, eh, je ne, nesrozumitelný. Měli bychom si představit, že to vysvětlujeme vlastní babičce příjemce. Lokalizace je eh, důležitá v tom eh, eh, smyslu, že tam nejsou centrální úřady, není tam centrální zdravotní péče a veškeré zdroje již byly vynaloženo, takže ta lokalizace spočívá v pomoci budování kapacit těch místních organizací. Eh, mezinárodní humanitární eh, právo, tady eh, myslím, že sdílím ten stejný názor, který zde byl vysloven. My se obáváme toho, jakým směrem se to vyvíjí. Obáváme se, že se porušení velmi lehce tolerují a země, které jsou v těch konfliktních situacích členské země, si myslí, že jak si jim to projde, když porušení porušují mezinárodní humanitní právo. Eh, eh, řešení těch krizí ale není na humanitárních eh, organizacích a to je často předpokládáno. My můžeme na pomoci, ale nejsme řešením. Děkuji. Já zcela souhlasím s tím, že ta lokalizace může vést k takovému paternalistickému pří, eh, přístupu z naší strany, ale eh, ta lokalizace neznamená jenom navýšení zdrojů pro ty místní aktéry ale je to na těch, eh, na mm, mezinárodním společenství, aby rozhodlo, ale je tady celá řada partnerství, jako třeba Dánský červený eh, kříž, který má při budování kapacit zapojeny také a auditorské firmy v západní Africe. To je takový dobrý příklad dobrého partnerství při té lokalizaci. Pět stručných eh, reakcí paní McAven hovořila o politické aktivitě. My chceme, aby politické kroky řešily politickou krizi, ale za na druhé straně říkáme, e, nechceme, aby politické síly zasahovaly do humanitárních aktivit. Nechme humanitární činitele provádět humanitární aktivity a politiky dělat politické, e, politické kroky. Nicméně humanitární krize krize je politikou, politickou krizí a my můžeme jenom tlačit na politiky, aby ji řešili. A to je otázka mezinárodního humanitárního práva a ochrany civilistů. My pravděpodobnost, že budeme eh, přijímáni jako eh, a chráněni, je pokud budeme vnímáni jako humanitární pracovníci. A to znamená, pokud se budeme držet tohoto základního principu, nemělo by na nás být, abychom dělali spravodajskou, vyšetřovací či politickou činnost. Je velmi jednoznačně v dialogu s každým a z možnosti dialogu eh, i s těmi takzvanými teroristmi, teroristy provádět humanitární činnost. A to mě přivádí k třetí věci, ta otázka doložek protiteroristických a postihů. Opět dialog je důležitý, ale nejde jenom o boj proti terorismu, ale je to také oblast financování, která by se mě, ta finanční komunita by se měla zapojit do toho dialogu, nejenom humanitární a protiteroristické složky. A mě měli, chtěli bychom, aby, eh, a budeme na to tlačit, aby EU eh, uvažovala o humanitárních výjimkách pro ty humanitární aktéry, kteří skutečně, aby to nebylo jenom specificky pro jednotlivé druhy zboží nebo jednotlivé druhy činností, ale jakousi plošnou výjimku pro humanitární organizace. A poslední věc, jde tady o ty populace místních eh, obyvatel a skládání účtů, eh, účtů vůči nim. A my k tomu jsme nedávno právě přijali konkrétní pokyny. Děkuji eh, všem řečníkům. Já bych eh, měl říci několik slov závěrem, několik slov závěrem k té diskusi, která proběhla dosud, eh, humanitární pomoc a jaké jsou výzvy do budoucnosti. Nebudu mm, to nějak protahovat, jenom v pár minutách bych řekl následující. Myslím si, že tady šlo hlavně o poděkování a já chci jako eh, stálý zpravodaj poděkovat tež, poděkovat za pomoc, které se mi dostalo od výboru DV a to vždy Manuel a Giovanna eh, vám bych eh, velmi upřímně poděkoval a chci poděkovat také jednotlivým politickým frakcím, které často vystupovali či zasávali do jednotlivých, vystupovali v souvislosti s jednotlivými krizemi. Čekají nás velké změny, čekají nás evropské volby, volby do Evropského parlamentu a tudíž a to tady říkala mnoho kolegů, že je potřeba eh, předat eh, nastupujícímu parlamentu naší práci i naše obavy, které se souvisí s celou řadou obtížných otázek v oblasti humanitární pomoci a mezinárodního humanitárního práva, práva. A nastupující parlament by měl slyšet náš hlas a zavázat se k tomu, že bude pokračovat v této eh, práci, která by měla zlepšit tento svět, kde ty humanitární krize probíhají a trvají Měli bychom předat i vzkaz, že je potřeba naše zdroje používat lépe, účinněji a naslouchat a mít otevřené oči ve vztahu k novým jevům, které se objevují v posledních letech a poslední době. Já když si vzpomínám, když jsme si vyslechli, mm, eh, vyslechli tu prezentaci nebo slova o útocích na lékaře bez eh, eh, hranic, kteří se použí, pohybují v těch místech dlouhodobých krizí a ty, dlouho, ty útoky a ty dlouhodobé krize nabývají na mm, síle a je potřeba tady pomoci, pomoci těm zdravo, mm, humanitárním organizacím v oblasti zdravotnictví a zdravotní eh, eh, péče, eh, zdravotní péče, která je potřeba v důsledku přírodních katastrof, velkých uprchlických vln a tak dále. Je potřeba tedy nadále pracovat na tom propojení humanitární pomoci, při eh, eh, zachování mezinárodního eh, práva a propojit toto s tím politickým sdělením, které je nezbytné, totiž, že že politici by měli směřovat k nalézáním k nalézání řešení pro politické konflikty, nalézání rovnováhy, protože ta rovnováha třeba ne, ne vždy eh, není vždy 50 na 50, ale musí se jakási křehká rovnováha mm, hledat. Cílem je eh, zajistit, že si nebudeme nasazovat nějaké růžové eh, eh, brýle, které eh, nám budou bránit, bránit nalézat ta řešení, třeba že řešení jsou na té politické úrovni. Domnívám se, že nastupující budoucí parlament by měl ještě více tlačit na instituce EU, aby byly aktivní v této, v této věci. V rámci voleb nás eh, čeká eh, eh, čekají velmi tedy zajímavé chvilku. chvilky. Dnes je krásný den, mám pocit, že nejsem v Bruselu, ale spíše v Madridu nebo na Krétě, ale nebude to, nepředpokládám, že to bude dlouho trvat, protože příště, příští týden tady má silně pršet, takže dnešní den je eh, příležitostí si ještě toho sluníčka užít po té, co eh, si projdeme poslední bod, a to je bod, který se týká mise v Gambii, protože následně po tom posledním eh, bodu si budeme moci užít toho dne, a, ale při tom, že budeme i nadále myslet na ty, kteří trpí v různých místech na světě.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 Okay, colleagues. Enrique, Enrique Kolegové, Enrique tady eh, něco říkal o hezkém počasí a proto bychom asi měli skončit co nejdříve. Bo 14 byl odložen, jak víte, říkal jsem to eh, předtím a teď mu budu 15. Je to zpráva mise eh, výboru 9 do Gambie a já hned předávám slovo Norbertovi Noiserovi, který byl vedoucím této delegace. Děkuji, Lindo. Podle mě to byla velmi úspěšná cesta, kde mm, jsme tady pokrok, úspěch. Delegace výboru pro rozvoj se konala loni v prosinci a ty důvody k, eh, spočívaly zejména v současném přechodu k demokracii po překvapivém vítězství ve volbách Adama Barrowa v roce 2016 po 22 letech které skončila diktatura prezidenta Jaha Jameha. A poté se konaly i parlamentní volby v dubnu 2017 a došlo také k navýšení pomoci pro tuto nejméně rozvinutou zemi. Gambia dostala 170 byla na místě 173 na tom indexu lidského vývoje. Více než polovina populace Gambie mm, má věk nižší než 25 let. Ekonomika eh, je víceméně čistě zemědělská. Zemědělství Eh, představuje více než 30 HDP. Ta naše návštěva byla zaměřena na pracovní místa a na mládež, také využívání svěřenského fondu pro Afriku a projekty zaměřené na migraci a také lepší zprávu eh, veřejných záležitostí. Co se naše programu týče, ten program byl relativně krátký, ale velmi intenzivní. Měli jsme eh, velký počet schůzek. <clears throat> Naštívili jsme několik projektů. Nesetkali jsme se nakonec prezidentem Berovem, ale eh, s viceprezidentem Davem. Sešli jsme se také s poslanci Národního shromáždění, ministry. Všechny tyto schůzky byly otevřené a pozitivní. Eh, zjišťovali jsme tam informace o vývoji. Eh, Zrozuměli jsme roli EU, velmi informativní kvalité stoly se týkaly právě demokratické transformace, týká se to i dalších věcí, jako byla spravedlnost, ale také eh, ženská obřízka. Druhý den naší návštěvy byl mimo hlavní město. Navštívili jsme téměř dokončený Kambijský most. Bude to první most, no teď už je otevřený tento most, eh, v lednu tohoto roku byl otevřen první most před řekou Gamby. Učastnili se to otevření prezidenty eh, Senegalu. Tento most bude představovat ekonomické propojení, strategické propojení Senegalu a Gambie. Eh, eh, most financovala Africká rozvojová banka, ale eh, už tam bylo silnice, podpořila i EU. A teď ještě migraci. Migrace z Gambie zeslábla. Čtyři tisíce migrantů se nedávno vrátilo, většina z Libie, ale i z EU. M, poskytuje pomoc. Ale i 4 miliony z Svěřenského fondu jdou na reintegraci do společnosti při návratu. Ale je potřeba zajistit dlouhodobější podporu. Třeba si vědomit, že politická atmosféra a lidská práva se zlepšila. Největším hebatelem migrace je nedostatek eh, ekonomických příležitostí. A teď ještě hospodářský a sociální vývoj. Eh, vláda se potýká s mnoha problémy, mnoha oblastech, znamená do zdravotnictví, školství, zemědělství, Vláda teď přijala rozvojové plány, podpora pro ženy, byla zdůrazňována. Jde o podporu školní docházky a práva dětí, podpora mezinárodních partnerů, včetně EU, pro budování infrastruktury byla Slovena to je zásadní pro další rozvoj. Navštívili jsme právě tu stavbu toho mostu přes Gambii. Mohli jsme už eh, překročit po mostu řeku. Jak už jsem říkal, Evropská unie přispěla na budování silnice. A teď ještě na závěr Věci se mění k lepšímu, vláda spolupracuje s mezinárodním společenstvím. Pokrok je ohrožen ještě dalšími problémy a omezenou kapacitou vlády a veřejné zprávy dosáhnout výsledku. Kromě finanční pomoci je potřeba silná politická vůle od EU včetně parlamentní úrovně, abychom podpořili tento přechod a aby se prohloubil dialog eh, s politiky v Gambii. To eh, mm, je důležité pro úspěšnost. A na závěr ještě výsledek. Hlavní výsledek by měl být, že budeme sledovat politickou situaci v zemi, musíme nabídnout finanční a nefinanční pomoc na budování kapacit. Potřeba lepšit bezpečnost, podpořit zemědělství. Projekty svěřenského fondu jsou měny pozitivně, ale bude potřeba ještě dlouhodobá pomoc pro reintegraci mladých lidí. <coughs> Bylo třeba podpořit malé podnikání a podpora vzdělávání a získávání kvalifikací. Rozvojové projekty musí hm, mít dlouhodobé eh, plánování potřeba vyhodnotit investiční projekty také od EAD. A doufám, že v tom příštím období parlamenta EU eh, na Gambii nezapomenou. Děkuji, já jsem slyšel, že všichni, kdo tam byli, to vnímali také takto pozitivně. Děkuji, tady nástupce komise, prosím velmi stručně. My jsme tady museli včera srnovat rolety, protože nám svítilo sluníčko do očí, ale kdybyste to mohl eh, velmi rychle zhrnout, já potom musím utíkat na vlak do Londýna. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat delegaci Evropského parlamentu za jejich návštěvu Gambie. Myslím, že to eh, bylo velmi užitečné. Má tam řada velmi plodných schůzek. To se vážili všichni a kteří také to vyslalo důležitý signál, že eh, vnímáme situaci v Gambii. Jak víte, eh, naše vztahy s Gambií se zintenzivněly po změně vlády. Možná bych mohla ještě v krátkosti se zmínit o tom, že Gambia podepsala dohodu o hospodářském partnerství a probíhají také jednání výhledem na podpis dohody o udržitelném rybolovu. To bylo podepsáno v říjnu 2018. Evropská unie i nadále chce podporovat reformní agendu vlády pro vytváření eh, silných demokratických institucí a právní stát. Zahájila svou práci i výbor pro usmíření a eh, rehabilitaci, došlo k prednání případu porušování lidských práv. Chtěla bych se také zmínit o nedávném vývoji, což je zřízení Národní komise pro lidská práva. Tady došlo k velkému pokroku, když byli jmenováni komisaři v únoru. A potom je to reforma bezpečnostního sektoru, ta byla dosud pomalá, ale eh, v poslední době se to zrychlilo. Je to velmi důležitý prvek té demokratické transformace. Svoboda vyjadřování, jak víte, byla zavedena a na indexu svobody médií v roce 2018 eh, Gambie poskočila o 21 míst ve srovnání předchozím rokem. A potom ještě Komise pro přeskum ústavy eh, zahájila svou práci, konzultuje teď eh, své kroky s různými aktéry. Ta nová ústava by, nebo návrh nové ústavy by měl potom být předložen ke schválení v referendu na začátku příštího roku. Celkově je možné říci, že Evropská unie vnímá vývoj eh, v Gambii pozitivně a chceme tímto také podpořit eh, demokratické instituce. To je všechno. Děkuji. A na závěr ještě, ještě pan Zalman Zdevka. Eh, děkuji. Já to udělám velmi stručně, abychom se všichni mohli užít toho sluníčka venku. Bych chtěl Hmm, poděkovat eh, za profesionální povahu, za velmi dobré završení té mise. Myslím, že to eh, eh, potvrdují všichni členové nebo ti, kteří to zúčastnili. Je to také důležité v rámci podpory této nové demokracie. Je potřeba ukázat prostřednictvím těchto misí, že Evropská unie je přítomná, že sleduje tuto situaci a jak už bylo řečeno během dvou let, eh, se navýšila ta pomoc eh, vlastně desetkrát, desetinásobně, 30 na 300 milionů euro a také se zmnohonásobil počet eh, těch opatření, které Evropská unie financuje, takže už v delegaci v této zemi to vnímají velmi silně. Já Eh, bych jim tam chtěl vyjádřit poděkování, protože tu práce, ta práce, kterou odvádějí, je eh, obrovská. Chtěl bych také říci, že úroveň eh, zadlužení, která představuje 130 HDP, je určitou brzdou dalšího vývoje Gambie a proto jsme v posledních dvou letech se snažili přispět rozpočtově, abychom eh, dali vládě trochu kyslíku, ale také jsme se zaměřovali na financování infrastruktury. Eh, vy jste hovořil o výstavbě té silnice eh, k mostu, ale máme tady také velký energetický projekt, který financujeme. že o solární panely pro všechny školy a všechna zdravotnická zařízení v zemi. Je to malá země, ale tady můžeme mnoho změnit. Je to pravděpodobně jediná země na světě, která prostřednictvím tohoto projektu, který eh, my tak výrazně financujeme, která bude moci eh, zajistit energii pro nemocnice a školy. Druhá velmi důležitá věc, a to bude z mé strany všechno, je důležitá, eh, důležitá věc, což je obnovení důvěry mladých, důvěry v demokracii a také Eh, zajistit to, aby viděli z demokracie prospěch eh, a proto hm, eh, chceme podpořit vytváření pracovních míst a doufám, že v příštím víceletém finančním rámci budeme moci zajistit prostředky na vytváření pracovních míst, tak aby mladí lidé měli tady naději na dobré životní vyhlídky a tím pádem eh, věřili více ve vedení své země. Děkuji vám. Konečně tedy země, ve které jsme svědky pokroku, eh, jak hospodářského, tak i oblasti lidských práv a životních podmínek. Eh, děkuji vám. To je konec naší schůze. Já na další sdělení nemám nic v rámci bodu různé a příští schůze se bude konat 18. března ve 3 hodiny. Naschledanou. Jak říkal Enrique, ještě pořád můžete výjít ven. V pondělí máme společné hlasování s AFETem. Eh, to je 4. března. To jsem ještě měla říci. To je to naše společné schůze, a potom naše vlastní schůze až 18. Takže hezký den. Unexpected summer.